o důvěrném styku to jako takovém. Doufám, že tomu budete rozumět. Děkuji, říká pan předsedající. Děkuji vám, pane komisaři. Chci vám eh, sdělit, že bylo předloženo pět návrhů usnesení a eh, tímto můžeme uzavřít rozpravu. Hlasovat se bude zítra v 12 hodin. Vážené kolegyně a kolegové, přejdeme k následujícímu bodu na pořadu jednání, to je nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí. Opět je to otázka k ústnímu zodpovězení. Ehm, máme zde šest autorů otázky, kteří dostanou slovo. Nejdříve pan Daniel Kaspary. Vážení kolegové, kolegyně, vážený pane komisaři, Systémem GPS získává Evropská unie přístup k trhu pro 176 rozvojových zemí ve formě, eh, v nové formě. Jsou to zvýhodnění, která my jako Evropská unie nabízíme, aniž bychom za to eh, žádali od partnerů něco. Eh, GPS Plus platí pro určité země a je to výzva pro země, které naplní určité podmínky. Od 1. ledna 2012 budeme potřebovat novou úpravu, proto protože stará doběhne. A dámy a pánové, pro pořádný takovýto postup, který budeme potřebovat dvě čtení a na to je zapotřebí mít čas. A proto eh, já za svou frakci očekávám, že komise co nejrychleji vypracuje a předloží nový návrh. Jak jsem řekl, pro takovýto postup se dvěma čteními potřebujeme dostatek času a není možné, abychom jako Evropský parlament ehm, pracovali pod tlakem a dělali rozhodování pod tlakem. A potřebujeme vyhodnocení stávajícího systému. Přeji si, abychom velmi rychle dostali ča- eh, čísla a data k tomu, jak stávající systém se osvědčil v praxi. Jestli stávající systém skutečně vedl k tomu, eh, že došlo eh, k určitým ulehčením, jestli ex- čísla exportní také šla nahoru, jestli důležité země profitují z těchto čísel, jestli všechno ve stávajícím systému je v pořádku, když například země jako Katar, mm, eh, který má příjem na hlavu, který je vyšší než příjem na hlavu 25 členských států Evropské unie, Jestli tedy tato země spadne pod systém GSP, tak jsem pevně přesvědčen o tom, že eh, potřebujeme eh, pak při přepracovávání tohoto systému a že musíme se podívat kriticky na všechny věci. A další věc, tady prosím všechny kolegy a frakce eh, při hlasování zítra, měli bychom zůstat u obecného usnesení, tak jak se původně dohodla a byl bych rád, kdyby všichni kolegové nezmiňovali jednotlivosti, ale abychom se drželi obecné linie usnesení. David Martin. Děkuji. Slovo má pan David Martin, dvě minuty. Děkuji, pane eh, předsedající, jako pan Kaspary, já také jsem pro ty, eh, ty tři systémy eh, GSP a tak dále. A země, které s námi takto spolupracují, by měly mít otevřený přístup na naše tedy 176 eh, rozových zemí by mělo mít preferenční vstup na naše trhy. 16 zemí by mělo získat ještě lepší eh, přístup eh, na naše trhy prostřednictvím pro, programu GSP Plus a implementací 27 specifikovaných dohod o lidských právách, právech a správném řízení a ochraně životního prostředí. Jedná se o to, aby eh, země, které obdrží tuto pomoc, se řídily podle těchto eh, pravidel. Protože pokud zjistíme, že tyto země neplní eh, svá, své povinnosti zapsané v těchto umluvách, tak náš systém GSP by neměl se na ně aplikovat. Jak ale potrestáme ty jiné GSP země, když dáme Eh, když dáme eh, tato práva těm zemím, která nerespektují eh, základní ustanovení těchto umluv. Komise navrhuje například akci proti Sri Lance. Je zapotřebí také, aby bylo vedeno šetření v Kolumbii na základě umluv, které byly uzavřeny. Je třeba nejdříve vyšetřit situaci, například eh, jak tomu bylo v Salvadoru, kde se rozhodlo, že není zapotřebí jednat. Já se ptám na tři věci. Komise eh, přijímá to, aby Evropský parlament v budoucnosti mohl požádat o eh, prošetření systému GSP+. Za druhé, prozatím můžeme získat zprávu o tom, jak jsou prováděny stávající úmluvy a Um, dohody o, o právech v systémech GSP+. A také bychom chtěli slyšet, jak dopadne další fáze vyjednávání o GSP a jeho prosazování. Děkuji. Pane Martine, pan Rinaldi. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pane komisaři. Po vytvoření tohoto parlamentu jsme byli hned konfrontováni s otázkou přerušení GSP+, zejména s aplikací nebo tedy neaplikací tohoto mechanismu, který se týká dvou zemí, to je Sri Lanka a Kolumbie. V prvním případě jsme viděli, že došlo k, i k závažným chybám, k nímž eh, se, jich se dopustila Sri Lanka. To je země, která má za sebou dlouhou občanskou válku a trápila ji eh, teroristická organizace eh, komise podle mého eh, postupovala poměrně spěšně a záhy došla k závěru, že je třeba pozastavit GSP+. Eh, na eh, radě jakoby Eh, nebyli tedy žádní zastánci Sri Lanky, takže toto eh, rozhodnutí bylo přijato a nás se nikdo jako parlamentu nezeptal. V druhém případě došlo k tomu, že eh, v Kolumbii je, zem, Kolumbie je země, která musí bojovat proti strašné vnitřní gorile. Dochází tam k častému zabíjení odborářů. Komise doposud se nevyjádřila o vhodnosti zahájit nějaké vyšetřování. Naopak pokračuje v dohodě o volném obchodě. A Víme, že v Radě je několik zemí, které jsou velice aktivní v ochraně kolumbijských orgánů. Evropský parlament opět neměl naprosto žádnou úlohu. Nikdo se Evropského parlamentu na nic nezeptal. A Evropský parlament je musí naslouchat tomu, co mu někdo říká. Eh, takže my nemáme žádné studie o ekonomických a zaměstnanostních dopadech o možném, eh, ohledně možného pozastavení těchto dohod. A Navíc Evropský parlament je vytlačen na okraj v rozhodování. Přitom se jedná o zásadně politické, nikoli technické rozhodování a podle mne toto je nepřijatelné. Je proto nezbytné, aby zde bylo jasné nové nařízení, které by do roku 2001 stanovilo lhůtu toho, jak tyto dva konkrétní případy budou vyřešeny. Bylo by třeba také diskutovat o tom, co se v současné době děje v těchto konkrétních státech. Například bylo by zajímavé vědět, jaký je prach porušování lidských práv pro komisi, eh, tak aby zahájila vůbec vyšetřování v Kolumbii či v jiném státě. A nebo jaké konkrétní kroky eh, chce srilanská vláda nebo má přijmout například eh, ukončení um, výjimečného stavu, tak aby došlo eh, k opětovnému eh, zahájení systému GSP. My chceme do června jasná kritéria pro příjemcovské země, protože GSP eh, to je systém pro rozvoj zemí a jedná se o určité země v tomto systému, které opravdu nejsou až tak rozvojové. A aplikace 27 úmluv ILO v v zemích, které eh, obdržují, eh, které mají tuto eh, tento systém s námi GSP+, by měl být také zhodnocen v určitých zprávách, které by měl dostat Evropský parlament, aby Evropský parlament se mohl vyjádřit a případně, aby mohl rozhodovat a spolurozhodovat také o případném pozastavení těchto dohod. Kettő percben Nikol asszony. Monsieur le Président, notre débat aujourd'hui est motivé par trois aspects. Vážený pane předsedající, naše dnešní rozprava je zaměřena na tři aspekty systému GSP. Jde o to, že současné nařízení eh, z roku 2003 doběhne, aby komise mohla vykonávat eh, své eh, aby Evropský parlament mohl také vykonávat svou činnost, tak musí nejpozději do června 2010 nám komise předložit další návrh na řízení. Dále, kdo rozhoduje o e, seznamu těch zvýhodněných e, režimů, kdo dohlíží nad dodržováním veškerých ekologických a pracovních dohod. Nevíme, co všechno přinesl systém GSP+, e, trvale udržitelný rozvoj, vytvoření nových pracovních příležitostí, anebo máme více Eh, pracovních smluv na zkrácenou pracovní dobu. Eh, je to pouze velký kapitál pro více exportu, který byl podpořen. Ne, potřebujeme demokratickou kontrolu a v rámci toho musíme zajistit, aby příslušná opatření také přinesla odpovídající plody. Eh, co se týče Kolumbie, komise zamítla eh, přeskoumat eh, porušování lidských práv, eh, ty tři případy. Co se týče Evropy, co se týče zisku, které také velké koncerny ve všech sektorech nahospodaří, tak to je nemyslitelné, abychom zde nějaké podmínky odmítli. Nemůžeme se přeci dopustit eh, nějakých kompromisů eh, s Kolumbijci. To je přeci výsměch eh, veškerému národnímu hospodářství také v Kolumbii. Děkuji, pan Joe Higgins. President. Děkuji, pane předsedající. Systém um, Eh, dává preferenční zacházení v obchodě s některými zeměmi, eh, to je z roku 71. A má to být mechanismus, který má eh, vyřešit některé nerovnováhy mezi rozvinutými zeměmi a chudšími zeměmi na světě a má přispět k trvale udržitelnému vývoji. Pane komisaři, souhlasíte s tím, že v tomto mm, to byla taková jasná, jasné selhání a že obchodní dohody EU vlastně mm, tady, mm, tady, tady to bylo ku prospěchu velkým nadnárodním společnostem, které mají velké zdroje a eh, mohly, mít, eh, eh, mohly být nad malými podniky. To vedlo k velkým problémům, k ztrátě místních pracovních příležitostí a k zničení životního prostředí. To přeci není správný význam dokumentů a strategických dokumentů Evropské unie o globální konkurenceschopnosti Evropy, to, co bylo předveřejněno jenom před třemi roky. A pane komisaři, jaké naděje? mají pracující lidé v Africe, Asii a Latinské Americe. Když eh, vaše komise, pane de Gucht, eh, v nedávných týdnech eh, se ohnula před spekulacemi hedge fondů, Um, členových organizací, které se snažily získat velký, velké profity, byly tady velké spekulace uh, kolem Řecka a vy jste odevzdal, uh, vy jste pracující elit Řecka odevzdal, dal na milost těm, těmto parazitům, těmto kriminálníkům, jaké naděje mají chudí lidé a pracující lidé mimo hranice Evropy, když se eh, podíváme na tuto situaci. Otázka, kterou vám kladu, je, jak vyhodnocuje komise EU tuto situaci. Je, eh, eh, kdo má preferovat, profitovat? Má to být na úkor pracujícího lidu? Máme ochraňovat lidská práva? Řekněte nám to. A jak chcete pokračovat ve vztazích s vládami Kolumbie, kde zcela jasně tady jsou agentury, zvláště třeba i armáda, Neustále se provinují a spáchají hrozné zločiny, tak jak, by se, jak bylo nedávno ukázáno, protože byly odhaleny masové eh, hroby. Eh, a konečně, pane komisaři, eh, jaká je současný názor komise ve vztahu k, s dalším GSP se Sri Lankou, protože po volbách hm, politika pana Rajapaksiho a jeho vlády bude i nadále nasměrována proti lidským právům a proti právům pracujícího lidu v této zemi. Děkuji. A teď pan Sajen Kamal. Sjet Kamal. Děkuji. Pane předsedo, děkuji pane komisaři. Myslím si, že všichni chápeme, že jedním z cílů, eh, cílů GSP je integrovat chudší země do globálního obchodního systému. A jde tady o preferenční zacházení. Má to být pozitivní způsob, jak překonat některé obchodní nerovnováhy, které jsme zažili mezi chudšími a eh, bohatými zeměmi. Musím říct, že jako někdo, eh, kdo má mnoho přátel a příbuzných v těchto chudých zemích, musíme se podívat na to, jak se chovají vlády v těchto zemích. Jsou tady tady státní monopoly, jsou tady skorumpované vlády, které znemožňují to, aby tady existoval podnikatelský duch a je velmi obtížné tady importovat materiály, které jsou důležité pro to, aby tady vznikl blahobyt. Ale mnoho občanů v těchto zemích nemá žádný přístup k eh, službám, něco, co my považujeme za automatické ve Evropské unii a v mnoha bohatých zemích. Ale eh, rovněž se podívejme na to, že nejlepší způsob, jak pomoci těmto chudým lidem, je pomoci podnikatelům. Eh, podnikatelům, kteří vytvoří pracovní příležitosti, vytvoří blahobyt a e, vyprostí lidi z chudoby. Během vyjednávání e, v poslední době mnoho e, členů vyjádřilo obavy o tomto přístupu komise. A v jednom případě tady byla položena otázka. Někdo řekl, že tady nejde jenom o obchodování, ale jde také o regionální integraci a o exportování modelů Evropské unie. Ale když jsme se zeptali některých zemí AKP, které vyjádřily zvláštní obavy, a zeptali jsme se, jestli je pro ně alternativou GSP+, plus, řekli, že to není možné, protože to porušuje určité úmluvy a proto nejsou kvalifikováni pro GSP+. Jistě, eh, když půjdeme dál, tak bychom se měli snažit o to být flexibilnější při aplikaci GSP. Snad to bude alternativa a e, je tady spousta způsobů, můžeme buď e, sankcionovat země, které, nedodrží tyto standardy, anebo můžeme vést dialog s těmito zeměmi, e, tak aby tyto země pochopily, že tady Evropa nechce mít jenom svrchovanou roli, ale že jsou to vysoké standardy, které musí být dodrženy. Musíme na pomoci podnikatelům v těchto chudých zemích, než že bychom z tohoto otázky dělali politiku. Nos a szerzők felszólalásai után Děkuji. Nyní po autorech dotazu má slovo pan de Kucht. Děkuji. Pane předsedající, stávající systém GSP skončí 31. prosince 2011. Komise už pracuje na zásadní revizi stávajícího systému které, o něž bude vedena eh, široká debata ohledně možných zlepšení a bude také hodnoceno, hodnoceno jeho dopad. Eh, komise tedy očekává, že v první polovině roce 2011 budeme mít návrh. Tento návrh bude předložen do eh, řádného legislativního postupu, který by měl být hotov do konce onoho roku než vyprší schéma GSP+. Chceme předejít tomu, že by příjemci GSP eh, ztratili na začátku roku 2012 veškeré preference. A proto eh, současně eh, s touto prací na novém schématu GSP také se zabýváme možností další kontinuity. Chceme nové nařízení pro kontinuitu systému GSP tak, aby příjemcovské země nebyly ponechány bez eh, této pomoci. Tento dokument měl být hotový v dubnu. Já jsem si zaznamenal vaše názory a obavy. Eh, komise eh, má monitorovat to, jak plní příjemcovské země um, ustanovení GSP+. Základním kritériem pro GSP je ratifikace a skutečná implementace 27 mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv a standardů udržitelného rozvoje a dobré zprávy. Je úkolem komise úzce kom, eh, monitorovat jednotlivé státy, které mm, chtějí, mm, nebo se kterými uzavřena dohoda GSP+. Také komise musí dát objektivně a spravedlivě. Na těchto zásadách my také eh, hodnotíme implementaci GSP+, a to na základě zjištění mezinárodních organizací, jako je OSN, ILO a dalších relevantních eh, organizací a agentur a dalších monitorovacích mechanismů a vlastních služeb což nás vede k jasnému a eh, objektivnímu postoji, tak eh, abychom mohli skutečně hodnotit implementaci GSP+. Pokud bychom přišli k informaci v těchto zprávách, že se plně nerespektují ustanovení GSP+, tak nařízení GSP+, nám poskytuje možnost jako komisi zača- zahájit vyšetřování, zjistit eh, konkrétní situaci a navrhnout případné akce. Toto vyšetřování je velice na důležitým a seriózním nástrojem, který může eh, být využit, eh, pokud to situace vyžaduje. Nicméně, Eh, zahájení vyšetřování nesmí být bráno eh, lehkovážně eh, vůči nějaké partnerské zemi, například když mám na mysli situaci na Sri Lance v nedávné době. Cílem eh, systému GSP Plus je podnítit eh, země eh, k dobrým správním standardům a GSP Plus země by měly především být vedeny k tomu, aby plnili cíle závazky GSP Plus, aby chtěli spolupracovat s mezinárodními monitorovacími orgány a plnili nedostatky, které byly zjištěny. Toto všechno uznávají země, které to už plní a Eh, takto dobře funguje mm, druh eh, incentivů, které poskytuje GSP+. Já velice rád sami povedu diskuzi o budoucnosti systému GSP+, zejména a vůbec systému GSP. Eh, při přípravě přeskumu stávajícího systému, který se také týká kritérií GSP+, a monitorování, což jsou témata, o kterých hovořil Evropský parlament. To, tento přeskum se bude řídit eh, postupem spolurozhodování. Evropský parlament tedy bude eh, ve stejné pozici jako rada a eh, bude moci tedy se takto spoluúčastnit vypracování nového systému GSP. Děkuji vám, pane komisaři. Jako další za politické skupiny na dvě minuty paní pane předsedající, vážený pane komisaři a kolegové. Na základě toho, co bylo řečeno kolegou Kasparym, kterého plně podporuji, ráda bych zdůraznila pár bodů. Za prvé, Vstup platnost, platnosti Lisabonské smlouvy eh, nám ukazuje roli parlamentu eh, při formulování obchodní politiky EU. GSP je eh, jedna z těch oblastí, kde parlament eh, bude moci spolu rozhodovat eh, a bude mít takový pákový efekt. Pane komisaři, také bych ráda vás apelovala, abyste se věnoval zvýšené roli parlamentu a proto vás vyzývám, abyste konzultoval parlament, eh, když se bude jednat o závěry a eh, revizi eh, GSP a GSP+, ehm, tedy seznam těch, kteří budou z toho profitovat. Mm, parlament by za třetí měl být začleněn do procesu monitorování, tam, kde se bude jednat o země, které z tohoto profitují. Nejde jenom o ratifikaci, jde také o efektivní implementaci 27 úmluv ILO. Ehm, komise by alespoň měla konzultovat parlament v těchto otázkách a je naší povinností parlamentu zajistit, eh, že rozpracujeme mechanismy eh, v rámci našich eh, um, agentur, úřadů a výborů, tak abychom mohli přispět takovému to monitorovacímu procesu. A konečně, pane komisaři, ráda bych potvrdila výzvu, která je zakotvena v návrhu usnesení, o kterém budeme hlasovat zítra. Komise by měla navrhnout nové usnesení o GSP a to co nejrychleji. A v neposlední řadě nesouhlasím s tím, co bylo řečeno o Kolumbii některými kolegy. Kolumbie je země, jako mnoho jiných zemí v tomto regionu, a nemůžeme e, ignorovat e, pozitivní vývoj a to, čeho tato země dosáhla v oblasti lidských práv a co se týče také obhájců lidských práv této zemi. Není potřeba tady se postavit proti této zemi, protože v našem usnesení jde o nové nařízení a oni, tady je potřeba tohoto nového nařízení. Děkuji vám, paní Andrikiene. Dvě minuty, pan Moreira. Senhor Presidente, Senhor Comissário, é agradável ouvir a garantia do Comissário de Gucht de que... Děkuji vám, eh, pane předsedající, eh, pane komisaři. Vítám to, že jste říkal, že komise předloží Evropskému parlamentu návrh na eh, nový dokument GSP, tak, aby Evropský parlament mohl provést patřičné legislativní postupy včas, tak, aby se předešlo tomu, že eh, vyprší platnost stávajícího systému a nebude hotový nový. Tento systém musí být kontinuální, zaprvé proto, že podporuje rozvoj a že poskytuje příjemcovským zemím přístup na evropský trh za privilegovaných podmínek, aniž by docházelo k reciprocitě. Za druhé, je to důležité, protože eh, tímto dokumentem se zlepšuje jak situace v lidských právech, eh, tak eh, se s veřejnou zprávou v příjemcovských zemích, protože poskytování této, těchto privilegovaných přístupů na evropský trh je vinkulováno touto povinností. Obchod se tedy eh, dostává do služeb eh, rozvoje lidských práv, nicméně obnovení eh, dohody by se mělo ponaučit z toho, co bylo dosaženo zatím. Nové nařízení by mělo plnit následující požadavky, především uchovávat dočasný charakter udělení eh, GSP tak, aby mohly být eh, staženy, jakmile to bude zapotřebí. Za druhé, prohloubit a eh, dále detailněji vyjádřit, jakým způsobem a za jakých kritérií se budou vybírat tito příjemci i na základě svého vlastního, své vlastního schopnosti vytváření bohatství. A Eh, je třeba eh, především se zaměřovat na ochranu lidských práv v příjemcovských zemích. Nakonec, pane komisaře, by bylo vhodné, aby eh, byl brán v názor Evropského parlamentu od samého počátku legislativního postupu. Děkuji vám, pane Morero, jako další. Pan Papastamkos. Η μεταχείριση που απορρέει από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ως μια εξαίρεση της αρχής. Děkuji vám, pane předsedající. Zacházení také, které vyplývá ze systému GSP+, plus to je mimořádné zacházení pro země, které jsou nejméně zvýhodněné. Země, které potřebují naši pomoc a seznam těchto zemí eh, musí zohledňovat eh, také obecnou situaci v zemi a konkurenceschopnost eh, zemí. Ale je tomu právě tak, že to rozdělení jde na úkor těch nejchudších zemí. Systém by měl být opět vyváženější. Vidíme to také v rámci současné aplikace systému, že některé země do toho systému nepatří. Naše obchodní politika a podmínky, které jsou s ní spojeny, by měly sloužit tomu, abychom měli lepší mezinárodní působnost. Ovšem sociální dimenze musí být obecně podporována, také zohledňování a mm, zohledňování e, důstojnosti člověka a podobně. Jestliže budeme moci aktivně spolupracovat při přepracování tohoto systému, tak eh, budeme moci i úzce sledovat, eh, jak se zvýhodněné země eh, dodržují tato pravidla. No, další řečník je vážený pane komisaři. Všichni víme, že systém GSP je dobrý systém a GSP plus velice dobrý systém musíme se snažit také o jeho prodloužení a proto máme ten návrh, který by měl být projednán řádně v parlamentu. Ovšem, pane komisaři, GSP plus to je systém, kde bychom mohli mít několik vylepšení. Možná bych uvedl pět bodů, které bychom mohli trochu vylepšit. Za prvé, kdo zjistí, zajistí, jakým způsobem se těch 27 norem reálně realizuje. Je to pouze vydávání eh, předpisů ILO nebo je to nějaký příslip, že skutečně budeme doprovázet realizaci. Jakým způsobem je zapojena občanská společnost? To je druhá věc. Ano, při hodnocení realizace by měla být požadována, neby měla umožněna koordinace občanskoprávních společností, tak jak to bylo například domluveno s Koreou. Za třetí, kdo vlastně dá, zadá eh, úkol vše prošetřit, jestliže zjistíme nějaký problém eh, parlament má pocit, že tam jsou například eh, jiné zájmy, které hrají určitou roli. Čili parlament by zde měl mít eh, možnost podat žádost o šetření. Potřebujeme jasné struktury pro další kroky a potřebujeme také jasné struktury. O tom můžeme hovořit později také podrobně. Děkuji. Eh, Děkuji. Jako další na dvě minuty pan Mann. Děkuji, pane předsedající. EPS ehm, e tady má sloužit rozvojovým zemím a nově se vyvíjejícím zemím. Tato vyhodnění platí, je to rozvojová pomoc, ehm, celní ehm, osvobození. Tady už jsme dosáhli toho hodně. Je to zvláštní systém a GPS Plus mají být uskutečněny tímto nové normy v oblasti životního prostředí. Je to příčinou toho, že i úmluvy OSN a i ILO byly eh, podepsány. Pane komisaři, jak ale komise může kontrolovat implementaci těchto kritérií? Mm, eh, jestli eh, odnětí preferencí je skutečně důsledně dodržováno, když se exportují zboží, které vzniklo třeba nucenou prací nebo otroctví. Jestliže nečisté obchodní praxe tady existují. A jak vypadá kontrola původních osvědčení, když mnohdy není zaručena? A jestli AP, mm, zisky docílené APS plus mm, GSP+. Plus. Mm, eh, třeba vzpomeňme na Čínu. Všechny naše usnesení, demonstrace, bilaterální vyjednávání mezi EU e a Čínou eh, nepřispěly k zlepšení v oblasti lidských práv a proto zítra Eh, na Mezinárodní den pro Tibet. Stovky tisíc lidí půjde na, do, do ulic a v mnoha městech a eh, obcích Evropské unie eh, se budou, budou vlád vlajky Tibetu. Tak, aby se demonstrovala solidarita s těmito lidmi, z jejich, kteří bojují o jazykovou a kulturní autonomii. Pane komisaři, sdílíte názor, že lidská práva a normy v oblasti životního prostředí mají být vyňaty z těchto zvláštních systémů a mají spadnout do katalogu katalogu kritérií GS, ne, GSP. Toto musí ve spolupráci s našimi, spolupráce s našimi partnery se nesmí omezovat jenom na ekonomické myšlení. Děkuji. Jako další na minutu a půl pan Susta. Pane předsedající, tato příležitost je významná k tomu, abychom potvrdili význam GSP Ať už ten základní systém či GSP+, oba e, souvisejí s dohodou všechno kromě zbraní a proto musí být chápány společně s prioritním principem ochrany lidských práv. Je třeba potvrzovat principy soužití, které nedávno vedly Evropskou unii k tomu, aby odmítla eh, eh, GSP Sri Lance na základě vyšetřování vedené Um, Evropskou komisí. Je třeba, aby došlo ke modifikaci stávající legislativy, bude to za sporozovacího postupu. Uh, doufáme tedy, že bude hodně změněno, protože tam jsou v současné době velké nedostatky, zejména v ohledu na, s ohledem na to vyšetřování. Na tom, jak bude vypadat eh, finální text, závisí také důvěryhodnost této dohody Evropa. A většina občanů nesou, eh, nesouhlasí s exportem eh, demokracie na bajonetech a chce soužití založené na respektování základních práv. Proto Eh, bychom neměli propadat laxismu, ani bychom neměli uspěchaně vynášet soudy, které mohou znamenat skutečné odsudky, jako v případě Kolumbie. Proto já sdílím na Eh, názor na to, že potřebujeme posílit monitorování ve všech problematických oblastech a to v duchu stávající normativy. A to proto, abychom položili základy legislativní eh, revize tohoto textu. Děkuji vám, pane Susto. Jako další vidím, že tu pan Salafranka není, takže přejdeme k panu Filnerovi na dvě minuty. ok, Děkuji vám, pane předsedající, a děkuji pane panu komisaři. Tento systém GSP, o kterém dnes diskutujeme, je samozřejmě velice důležitý nástroj. Některé z nejchudších zemí ve světě mohou exportovat své zboží do Evropy a proto je důležité, aby tento systém GSP dobře fungoval. Eh, když se bude nyní tento systém přeskoumávat, eh, tak bychom eh, se měli znovu ještě jednou zamyslet nad cílem a účelem tohoto nástroje, to znamená potírání chudoby a vytváření hospodářského růstu. To bychom měli zvládnout. Systém GSP je samozřejmě dobrým nástrojem pro to, aby ostatní země byly pod nátlakem dodržovat eh, lidská eh, práva a eh, veškeré předpisy. To není ovšem jediný cíl. Země, které nedodržují úmluvy, ty nedostanou žádné preference, ale je třeba myslet na vyváženost. Nejde, není možné, aby země, která nedostane eh, volný obchod, že nedostane možnosti podpory exportu, nedržovala lidská práva mezi lidskými právy, vytvářením pracovních příležitostí a chudoby je spojení eh, korupce, chudoba. To je, jsou záležitosti, které se velmi těžko potírají. Chtěl bych vědět, eh, jak to vidí pan komisař. Eh, to znamená, když stáhneme obchodní preference, nepovede to k tomu, že se ztratí pracovní příležitosti. Některé země, od kterých eh, požadujeme, aby ratifikovali 27 eh, různých eh, konven, umluv eh, ILO, tak eh, to bych chtěl vidět, jestli některé z našich zemí provádějí také všechny tyto úmluvy ILO. Bylo by to nepravděpodobné, že eh, i země EU to dělají. To bychom si měli sami vytýčit také vysoké požadavky. Děkuji vám, pane Filnere. Přejdeme k postupu každý the Pan Nikulesku žádal o slovo na jednu minutu o întrebare simplă pentru domnul comisar potrivit regulamentului șapte sute. předsedající mám jednoduchou otázku na pana komisaře. podle pravidel seven hundred and thirty two státy které se eh, drží preferenčního systému eh, v rámci gsp e, mm, eh, mm, tak Mají být návrhy předloženy tento rok. Chtěl bych vědět, jaké státy dosud eh, o toto zažádali, eh, jestli je vhodné, aby eh, nové státy dostaly tento preferenční systém, protože se mm, připravujeme na to, že tento systém bude přepracován. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám eh, všem. Je tu eh, chyba, eh, tato jména neplatí, protože už si jenom dál nehlásí. Přijde tedy ke slovu pan de Gucht. Pane předsedo, padla celá řada témat, jako Sri Lanka, dotaz na Kolumbii padl a v jednom proč v jednom případě jsme se rozhodli, že povedeme šetření, v druhém případě nikoli? V případě Sri Lanky Pozornost komise se zakládala na veřejně přístupné zprávy z OSN, stejně jako další relevantní zdroje, jako, eh, o, eh, generál, mm, jako ONG, eh, prohlašovali, že Sri Lanka porušuje úmluvy o občanských a politických právech, úmluvy proti mučení a další ponižujícímu chování a také úmluvu o právě dítěte. Oproti tomu, eh, eh, oproti Kolumbii, eh, Sri Lanka vždy odmítala, že by tam docházelo k nějakým problémům, odmítala spolupracovat s komisí. V případě Kolumbie monitorování ukázalo, že tu jsou e, otazníky ohledně skutečné implementace některých úmluv ILO a OSN. Na druhé straně je však i jasné, že e, Kolumbie na tom e, pracuje, provedla zásadní změny ve svém systému a provádí další kroky eh, vláda, která zlepšuje eh, tamní legislativu. Je tedy veden další dialog mezi Kolumbií, eh, OSN a ILO. Co se týče dotazu pana Moreiry, rád bych poznamenal, že přeskum nařízení GSP má vést k tomu, že se snažíme najít eh, vyváženou, eh, vyváženou situaci. Chceme také dosáhnout eh, tohoto textu co možná nejdříve, chceme mít hodnocení dopadu, a, ale údaje z roku 2009 a GSP získáme teprve v červenci tohoto roku. Navíc je třeba vést jednotlivé konzultace na evropské straně. A já bych rád ještě eh, připomněl eh, svůj závazek, který jsem přednesl na výboru INTA i posléze, že eh, chci vytvořit harmonogram legislativních návrhů, které budou přicházet na vaše výbory v následujících měsících. Zítra se uvidíme a budu se snažit postoupit dál v této věci tak, aby Evropský parlament měl maximální příležitost otevřeně diskutovat o jednotlivých eh, materiálech, a také tedy samozřejmě o systému GSP, o tom novém nařízení GSP a také o tom přechodném systému, který bude třeba eh, zavést. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři. Chci vám oznámit, že byly předloženy dva návrhy usnesení a tímto uzavírám dnešní rozpravu. Hlasovat se bude zítra v 12 hodin.